A e Dobrý večer, dovolte mi, abychom zahájili naší schůzi. Dámy a pánové, začneme bodem prohlášení komise Zelená kniha o pracovních, eh, pracovnicích ve zdravotnictví v Evropě. Takže hned na úvod dám slovo zástupkyni komise. Jsem